zítra. A nyní se eh, dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Je to opět prohlášení eh, vysoké představitelky o jaderných hrozbách a lidských právech v Severní Koreji. Prosím, paní Ešton, máte slovo. Severní Korea zůstává nejizolovanější zemí na světě a je také nejvíce nepřátelská vůči sousedům. Eh, Kromě malé elity eh, lid eh, této země trpí každodenně nedostatečné zásobování potravinami, vyžaduje pomoc mezinárodních dárců. Už je tady třetí generace vůdců, ale jsou tady zcela nejasné pokusy o ekonomickou reformu. Lidé trpí na druhé straně straně ovšem režim plítvá zdroji na vojenské účely a na sofistikované útočné zbraně. Rozhovory šesti stran, které by mohly eh, zemi vyvést z izolace, jsou ovšem mm, nejasné. A jsou tady určité naděje na Eh, změnu za nového eh, vedení. Ovšem eh, Severní Korea stále rozvíjí své balistické zbraně a tyto programy. Viděli jsme, že tady byla celá řada hrozeb, které vyvolaly protesty mezinárodního společenství, když došlo v prosinci a také v únoru k vypuštění raket. EU odsuzuje co nejenergičtěji tyto jaderné testy. Je to velká hrozba. A současně EU i Spojené státy jasně jasně říkáme, že eh, chce-li se KLDR pustit pozitivní cestou, budeme podle toho reagovat. Já jsem o těchto otázkách hovořila eh, s partnery ehm, v Spojených státech eh, a v Číně. Zejména podporujeme velmi Čínu, aby vyjádřila, aby projevila nátlak na Pyongyang. To je velice v popředí mých priorit pro nadcházející jednání v Číně. Číně. Eh, také jsme v kontaktu s Jižní Koreou a také s, jeho, s novou jeho korejskou vládou a zcela jasně jsme řekli, že jsme tady jasně zaangažováni Mezinárodní společenství um, pracuje velice jasně v Radě bezpečnosti OSN a vysílá jasný signál. Toto jsou neustálá porušování mezinárodního režimu nešíření jaderných zbraní. Usnes tedy rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2094 eh, ze 7. března stanovuje jasně restriktivní opatření, zejména ve finančním sektoru. Je to jasné, že Rada bezpečnosti OSN bude bude nadále přijímat eh, energetické akce, jestliže bude KLDR nadále eh, mm, nerespektovat mezinárodní pravidla. Eh, také diplomatické úsilí ehm, USA, Číny a Ruska, eh, které umožňují jednotu Rady bezpečnosti, jsou velmi vítána. EU jasně eh, podporuje také rozhovory šesti stran, protože máme hospodářské i bezpečnostní zájmy v regionu. Také podporujeme režim OSN a jasně stanovené sankce podle rezolucí RBOSN po jaderných testech 2006, 2009 a také v prosinci 2012 a v únoru 2013. Po nedávných událostech jsme připravili nová opatření e, spolu s RBOSN. Je to zákaz klíčových komponentů pro palistické střely, e, zákaz obchodu s konvenčními zbraněmi, finančních transakcí a tak dále. Také reagujeme na nové provokace. Nejnovější je prohlášení Kolodor, že příměří z roku 1953 je neplatné. A tady vůdce Kim Jong-un hrozí, že vymaže z mapy malý jeho korejský ostrov jako první eh, cíl dojde k vojenskému konfliktu. Takové provokace jsou zcela nepřijatelné a to je také důvod, proč 18. února mm, byl schválen nový balíček restriktivních opatření, které dále eh, posilují opatření s RBOSN z 22. ledna. My jsme velmi znepokojeni situací lidských práv v Severní Koreji. Eh, zaštiťujeme eh, společně s Japonskem eh, také rezoluci Rady pro lidská práva v Ženevě v této věci. Dále poskytujeme na čistě humanitární úrovni pomoc lidu v Severní Koreji. V roce 2011 to bylo 10 milionů eur na potravinovou pomoc. Tato pomoc pomoc se týká těch nejzranitelnějších, což jsou děti pod pět let v syrotčincích, těhotné ženy, staré osoby a postižení. Dále chceme podpořit OSN, aby mezinárodní společenství zůstalo jednotné. Jen tak můžeme podpořit lid v Severní Koreje a také se můžeme postavit eh, za eh, režim nešíření jaderných zbraní. Děkuji. Takže nejprve je na řadě pan Elmar Brock na dvě minuty za EPP. Pane a eh, předsedo, a eh, vážená paní vysoká zmocněnkyně, kolegyně a kolegové, eh, i paní baronko Ešnová, já bych vám velice poděkoval za to, co jste tady přednesla a čeho jste dosáhla za poslední týdny. Severní Korea je feudální země která vykořišťuje vlastní lidi a vystavuje nesmírnému tlaku a utrpení. A je to země, která je zároveň agresivní. A takováhle země eh, používá eh, jaderné zbraně a zkouší jaderné zbraně proti pravidlům eh, a má raketový program pro rakety dlouhého doletu a proto je třeba být alarm. Vy tady říkáte, nebo hovoříte o kontaktních liniích, všechny ty náhodné, eh, tedy, které by mohly eh, zabránit konfliktům. Zhlukují eh, se jednotky. Otázkou je okamžité nebezpečí. Myslím si, že zatím takové v posledních letech nebylo. Je tady tedy teď to bezprostřední nebezpečí krize a také otázky i dlouhodobých změn v tomto regionu. Protože když takový agresivní stát získá takovéhle jaderné schopnosti, tak to bude eh, dramaticky ovlivňovat celý region eh, eh, až po přání některých dalších zemí k ehm, vlastní obraně jadernými zbraněmi a to by znamenalo vlastně konec smlouvy o nešíření jaderných zbraní, takže jsme na rozcestí kde by se také jaderné zbraně mohly stát normálními eh, eh, zbraněmi v arzenálu eh, každé země. A mohli bychom mít problém, který jsme zatím ještě nikdy neměli. Myslím si, že správně říkáte, že Čína má rozhodující roli. Je dobré zapojit Čínu, dozajista. Ale jenom s Čínou Eh, na které Korea tolik eh, závisí, není možné eh, vystačit. Ale jednejte s Čínou a mm, tak, aby opravdu přijímali další opatření, která bude přijímat i Pyongyang. Děkuji a nyní paní Gomeš na dvě minuty. Děkuji. Hrozba preventivních eh, jaderních eh, útoků eh, je nepřijatelná. Provokace Jižní um, provokací Japonska, Jižní Koreje a Spojených států požadujeme, aby Severní Korea dodržovala smlouvu o nešíření jaderných zbraní, eh, mír z roku 19, nebo eh, příměří z roku 1953 a rezoluce OSN, kroky eh, Severní Koreje ohrožují její vlastní bezpečnost, protože ji stále více izolují. Ekonomika se zaměřuje na jaderné závody a na armádu a znamená to, že ubozí lidé v Severní Koreji žijí v nebezpečí a jejich lidská práva jsou stále pošlapávána. Možná, že je to e, feudální nebo šílený režim, ale e, je na tomto e, světě a nemůže takto pokračovat, protože severokorejští korenci eh, dobře vědí, že závisí na hospodářské podpoře eh, Číny. Eh, Čína je členem Rady bezpečnosti OSN a má konkrétní povinnosti. Musí začínat u sebe doma, na svém vlastním dvorečku. Čína prostě nemůže. nadále přijímat usnesení proti Koreji nebo rezoluce a přijímat eh, odpo- tedy násilí na společné hranici. To akorát povzbuzuje k, uh, eh, Pyongyang k neodpovědnosti. Jedině Čína jej může donutit uh, zpátky, aby se choval rozumně, takže uh, jedině jednání šesti stran musí být použita k nalezení uh, cesty k bezjadernému korejskému poloostrovu a k mírovému životu obou stran. Bez eh, mezinárodních eh, sankcí eh, vůči Pyongyangu toho nedosáhneme. Evropská unie to musí ovšem udělat v dialogu s severní dialogu, pokud to vůbec bude možné a pokud to bude možné mm, za zapojení občanské společnosti v Severní Koreji, pokud nějaká taková existuje, ale nelze, aby zasahovala jenom Čína. A nyní pan Kaci na dvě minuty. Paní Eštnová kolegyně, kolegové, e, ta krize je téměř virtuální, nicméně diktátorský režim je velice reálný e, ty provokace e, jdou nad rámec všeho, co je možno předvídat, nad rámec toho, jak se chovají předvídatelní političtí odpovědní lídři. E, ta rozšiřování e, pracovních táborů, kde je prováděna politické přivýchova, to je nepřípustné. A tady si e, Severní Korea hraje velmi nebezpečně s mezinárodním společenstvím a s Jižní Koreou. Dochází k utlačování a mučení vlastních občanů z důvodu údajné eh, hrozby, kterou někteří z nich představují. Nikdo přitom žádnou hrozbu vůči eh, Severní Koreje neznamená, eh, kromě samotné vlády této země je třeba říct, že Severní Korea opravdu zkouší nervy všech svých eh, sousedů, včetně největšího svého souseda eh, Číny. Je možné, že tady je eh, ze strany hlavních představitelů touha realizovat určité ekonomické reformy, ale ta ukázka velké politické masáže a toho ukazování Eh, vojenské síly, to je příliš eh, došlo tady k naprosto zbytečnému zmasakrování několik desítek eh, naprosto nevinných jeho korejských strážců a je tedy třeba vnímat situaci jako situaci, kdy je nutno žádat, aby vláda se eh, přeorientovala, začala vnímat jinak své občany, aby začala respektovat základní lidská práva. To je tedy eh, ten hlavní směr, kterým bychom měli jít a nejít celou cestou nějakých imaginit aktivních hrozeb. Další je kolega Kronberg na dvě minuty. Kolegyně. Eh, Kronberg. Zelení eh, se připojují k odsuzování eh, nukleárních testů. Rovněž žádáme, aby Severní Korea s tímto postupem skončila a Eh, aby eh, stahla své oznámení o možné preventivní nukleární stávce. Je tady přece charta OSN a my musíme žádat eh, Severní Koreu, aby se také obrátila k doplňujícím protokolům a podepsala je, ratifikovala je. Rovněž je e, třeba, aby Severní Korea podepsala a ratifikovala e, ten soubor, e, soubornou smlouvu o nukleárních testech. Takže tady jsou prostě určité věci, které je třeba, aby tato země učinila, aby jednou provždy z vyruš, se, se vyrušila hrozba nukleární eh, katastrofy, nukleární války. Eh, země, které eh, vlastní nukleární zbraně, by se měly rozhodnout a údajnou prestiž vystřídat odpovědným přístupem a ne dále budovat svůj nukleární arzenál, jako například Severní Korea. My musíme zintenzivnit celosvětové úsilí po eh, nukleárním odzbrojení, odvrátit možnost nukleární krize a eh, to eh, jak v rámci MPT, tak mimo ně. Tyto země by sami měly jít cestou nukleárního odzbrojování. Jsem velice ráda, že Evropský parlament podpořil eh, tu eh, iniciativu Globální nula a dvě třetiny eh, poslanců toto podpořili. A toto se stalo teda naší oficiální politikou takže žádné další zbrojení a naopak nukleární odzbrojení. Děkuji. Na řadě je kolega eh, Migalský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že my teď eh, skutečně diskutujeme o zásadním tématu. Nedostatek demokracie v Severní Korea, Koreji eh, způsobuje situaci, kdy severokorejský režim představuje velmi významnou hrozbu eh, pro celosvětový mír. Měli bychom myslet na občany eh, této země, kteří dlouze, eh, dlouho eh, trpí. Možná, že bychom je měli nazývat občany nejopresivnějšího režimu na světě. Podobně jako Spojené státy bychom měli i my společně také s eh, jeho Korejskou republikou eh, myslet na budoucnost, měli bychom eh, a na bezpečnost, měli bychom myslet na ty ubohé severokorejce, které teď, kteří teď trpí v důsledku činu své vlády. Děkuji, pan Bafton není přítomen, takže pan Scholz je dalším řečníkem jménem GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštnová, Přesně před dvěma lety eh, v zemětřesení před východním břehem Japonska nám ukázalo, jaké hrozby pro lidi vznikají, když nekrotíme atomové technologie a to hovoříme o jejich mírovém využití, ale eh, samozřejmě to eh, Eh, ještě dvakrát platí o politicko-vojenském využití. Eh, následky jaderného záření jsou vždycky ničivé pro lidi a ehm, to dobře známe z eh, Hirošimi, Nagasaki, jako z s Černobylu, Harrisburgu i Fukushimi. Když dneska někdo hrozí vážně jadernými zbraněmi proti lidem, tak patří za mříže parlament musí srozumitelně dát najevo, že neexistuje žádné právo na preventivní útok jadernými zbraněmi nimi ani v národním právu, ani ne v mezinárodním právu. Placuje to, platí to pro všechny státy celého světa a jednoznačně i pro KLDR. Nesmíme ztrácet ze zřetele vývoj na kolejském poloostrově eh, se neděje ve vzduchu prázdnu a mimo dějiny. Eh, má eh, půl století staré kořeny. Mm, eh, jaderné rakety v Koreji nejsou příčinou, ale důsledkem konfliktu v trvalé konfrontační logice na korejském poloostrově se staly součástí konfliktu. I když se lišíme v názorech, musí nám být jasné, že řešení tohoto konfliktu je možné jedině v rámci Eh, eh, komplexního eh, politického dialogu v regionu, do kterého se musí zapíjet Čína i USA a jako takzvané ochranné velmoci ponesou politickou odpovědnost. Když se překoná jí tyto příčiny, tak naplníme minimální. Řečník byl přerušen. A další řečník je pan Doc. Doc, Doc asszony. Sorry. Eh, pane předsedající eh, paní vysoká představitelko, eh, jaderné zkoušky nelegální, které Severní Korea minulý měsíc provedla, porušují mezinárodní bezpečnost a i když eh, podporuji eh, obchodní sankce vůči její eh, vládě, tak je tady velká tragédie, která to doprovází. Vzhledem k tomu, že mm, Korea se snaží o jedené zbraně, tak populace nemá jídlo a část populace musí žít v táborech nucené práce. Eh, Severní Korea je nejobtížnější eh, místo na světě pro eh, křesťany, kde se často zatýká a mučí. Toto, tato persekuce je zcela nepřijatelná. Dnes by parlament měl použít tuto debatu k prosazování základních práv pro svobodu združování a náboženství. Jeden, eh, jednoho dne by eh, víra lidí v této zemi ve svobodu měla být uznána. Eh, pane předsedo, já bych byl pro vyšetřovací výbor a rád bych se zeptala, jak bychom toto mohlo... se byla přerušena. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Kela, minuto a půl. Děkuji. Paní Ashton, ředitel Eh, eh, bezpečnostní služby USA řekl, že Severní Korea poprvé je skutečně závažnou hrozbou pro Spojené státy, stejně tak jako pro eh, své sousedy. Třetí jaderný test a mezikontinentální raketa, která byla vypuštěna, to prokazují. A tady vlastně Irán pomáhá Koreji, aby dokončila tento program. Korea zcela jasně prokazuje, že vůbec eh, nevěnuje pozornost mezinárodním závazkům. Eh, Korea ale nemůže eh, působit sama. Čína tady sehrává velice důležitou úlohu a ačkoliv Čína vypadá, že je v rozpacích schování KLDR, eh, tak je přece jen ideologickou podporou této země, kde eh, je diktatura komunistické strany, stejně tedy v obou zemích. Další aspekt je spolupráce mezi Iránem a Severní Koreou spolupráce na rozvoji eh, raket a také jaderná spolupráce. Vytváří se tak síť nedemokratické solidarity, která podporuje takovéto země, jako je Severní Korea a Irán. Je to také eh, síť, proti které se musí postavit síť mírumilovných zemí. Děkuji vám, já se omlouvám, ale musím být tvrdý. Dalším řečníkem paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Naše odsouzení nových provokací v Pyongyangu je jasné. Musíme zabránit eskalaci a zachránit mír v daném regionu. Režim Severní Koreji musí odpovídat skutečným zájmům svého lidu, který prožívá humanitární krizi a má, jeho lidská práva jsou zcela pošlapávána, když se investují veškeré prostředky do jaderných programů. To musí být usnesení, které zítra schválíme. Důležité je, aby se text eh, neomezoval pouze na jaderné ambice Pyongyangu. Eh, nové jaderné zkoušky eh, Severní Koreje to by nás měly vést k dalšímu přemýšlení, kde jsme se zmílili v režimu nešíření jaderných zbraní. Jistě některé, zbraně, některé země již mají jaderné zbraně, ale musí se zabránit tomu, aby se těchto zbr- a tyto zbraně rozšířily do dalších zemí, protože uh, potřebné výsledky nebyly dosaženy. A my potřebujeme tady prosadit diplomatickou izolaci. Všichni se musí zapojit do pokusu o jaderné odzbrojení. Musíme vycházet z principu humanitárního práva a říci, že preventivní útok nemá žádné zdůvodnění. To by byla katastrofa pro celé lidstvo. I existence těchto zbraní nemá smysl ve světě.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 Pane předsedo, vážení eh, kolegové a kolegyně, eh, říčení jadernými zbraněmi je eh, obecně nebezpečné. Musíme udělat všechno pro mírový a bezjaderný korejský poloostrov. Souhlasím s předřečníky, ale přesto si myslím, že nestačí debata jenom o tomto. Severní Korea je diktatura, která všechny občany drží v úzkosti, závislosti a vězení, tedy Eh, ty lidé nemohou odcestovat, jsou obětí eh, komunismu eh, kamenné doby, který nepřipouští žádnou svobodu mínění, vyjadřování, žádný svobodný tisk, nic takového a já jsem byl zvláštním zpravodem pro eh, situaci eh, pro, v Koreji a hovořili jsme o eh, porušování lidských práv, pokud jde o lidské právo na život, na zdraví, na mm, mm, výživu mm, až po mučení a exekuce proti dětem a ženám, na které oni se musí koukat a a je tady potom také e, atomová e, provokace, e, která nás má od, odvrátit naši pozornost. Ještě teď v březnu je třeba začít vyšetřovat situaci v Severní Koreji a potom přijímat další kroky podle mezinárodního práva veřejného. Děkuji, kolego. A nyní na minutu a půl má slovo místo předseda Protasevič. Děkuji předsedající. Eh, pane předsedající. Eh, paní vysoká představitelko, vážené kolegyně, vážení kolegové, před dvěma týdny jsem byl členem delegace Evropského parlamentu na 22. zasedání OSN v Ženevě. V Ženevě jsme měli příležitost hovořit s vysokým představitelem eh, pro lidská práva a bývalým soudcem Mezinárodního eh, soudu pro lidská práva. A tato eh, žena s námi sdílela naše obavy ohledně tragické situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji. Eh, minulý týden v lednu eh, zástupce OSN během jednání předložil návrhy, eh, co se týče ustavení zvláštního výboru, který by se zabýval jednoznačnými případy nedodržování lidských práv v Severní Koreji. A e, já tím chci říct, že naše rozprava k tomuto tématu je víc než aktuální. E, bude to důležité pro celosvětové společenství a pro severokorejský režim. Ukáže to jasně, že nesouhlasíme s masivními e, výkony trestu smrti a s dalšími kroky vůči odpůrcům režimu. Děkuji, pane kolego. Na minutu a půl má slovo pan Kutaš. Děkuji, eh, pane předsedající. Eh, paní vysoká představitelko, agresivní eh, prohlášení Severní Koreje a přerušení komunikace s Jižní Koreou s, zároveň s hrozbou nukleárního útoku je něco, co nám opravdu dělá dělá velké starosti. Severní Korea musí přestat s tímto válečným štvaním. Co je ve hře? Budoucnost eh, národa, budoucnost severokorejských občanů, kteří eh, jsou politicky, ekonomicky a sociálně izolováni, kteří žijí v eh, chudobě. Je třeba věci řešit dialogem a mírovými prostředky. Je třeba se zabývat Eh, po, eh, možností zrušení dalších nukleárních testů a eh, horečného zbrojení. Je to samozřejmě také otázka dalších velkých partnerů, například Číny. Čína musí přesvědčit Pyongyang, aby se znovu zahájily eh, rozhovory všech šesti stran o mírovém řešení. Myslím si, že i Evropská unie musí jít tímto způsobem, tím, touto cestou. Děkuji. Děkuji. Nyní na jednu minutu paní Senicin. Děkuji, pane předsedo. Situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji je asi nejhorší na světě. Popravy nezletilých, politická represe, útisk, vraždy, znásilňování a další formy násilí se eh, velice často eh, projevují v této zemi, jak o tom hovoří Spojené národy. Sankce OSN eh, zatím mnoho nezměnily a e, proto je tady snaha o pokračující dialog. E, musíme si vytvořit společnou pozici tváří v tvář severokorejskému režimu. Situace je velice vážná, protože se to týká nejen regionální e, bezpečnosti, ale celosvětové bezpečnosti. Pokud jde o jaderný program Severní Koreji, musíme do naší pozice dát velice jasné vyjádření, o co tady jde. Děkuji a nyní na jednu minutu pan kolega Pino Arlaki. Prezident. Děkuji, pane předsedo, paní Ashton. Já sdílím uh, všeobecné odsouzení jaderné hrozby ze Severní Koreji. Je to velká výzva eh, vůči eh, režimu nešíření a také velká hrozba pro mír na korejském poloostrově i v celé jihovýchodní Asii. Současně si myslím, že toto je vhodný okamžik, aby eh, také se jasně řekla ani Eh, Irán ani Severní Korea eh, nemohou eh, uniknout tomuto odsouzení a nemůžeme Eh, říci, že pouze tyto země mají jaderné zbraně. Potřebujeme ocenit všechny jaderné zbraně. Eh, existence jaderných zbraní sama o sobě by měla být považována za nelegální. ale jen tak snad dosáhneme eh, pokroku i zde. Děkuji a nyní prosím také na minutu má slovo pan Boris Zala. Colleagues, E Vážení kolegové, jestliže EU chce být eh, více zaangažována eh, v situaci Koreji, musí také eh, zvýšit svou přítomnost na východě Asie. Ukazuje situace v Myanmaru, že taková změna možná je, pokud jde o jadernou krizi. Například EU může Eh, využít strategické partnerství s Ruskem i s Čínou. Čínská pozice vůči Severní Koreji bude rozhodující, ale Rasko bude neméně důležité. To, že obě tyto mocnosti budou konstruktivní a budou zaangažovány, je velice důležitým úkolem. Tady je velké, je velké pole pro působení eh, diplomacie EU. Děkuji, Borisy. A nyní prosím se pustíme eh, do Catch the Eye. a dáme slovo několik eh, řečníkům. Vždy to bude na minutu, jako obvykle. Paní Korpola jako první má slovo. Kiitos, arvoisa puhemies. Emme voi hyväksyä pohjois Děkuji, eh, pane předsedo. Nemůžeme přijmout eh, tuhle riskantní hru Severní Koreji ani to, jak utlačuje své lidi ve vězeňských táborech. Minulý týden vyšla studie a podle této studie se situace zhoršila. Dochází k popravám a hladovění a vězeňské tábory jsou také eh, izolovány. Eh, můžeme eh, ze satelitu vidět jejich ochraná pásma. 200 tisíc lidí je zneužíváno k nuceným bracím Eh, Komise OSN pro lidská práva ukazuje, že situace v lidských právech je jedna z nejhorších na světě, ale eh, také eh, zjištění poznatků o ní je jedno z nejobtížnějších. Sankce mezinárodního společenství situaci nezlepšily a já doufám, že paní vysoká představitelka nám poví evropskou strategii k tomuto. Děkuji a nyní pan Zemke. Eh, chtěl bych eh, mnohokrát eh, poděkovat. Já jsem byl dvakrát v Severní Koreji mm, a několik týdnů jsem je pozoroval a chtěl bych vám k tomu říct dvě věci. Velice pomalu, ale jistě dochází k příznakům změny. Například jsou tady pokusy eh, zavádět eh, eh, svobodný obchod v malém rozměru. Já si myslím, že mnohostrané akce mohou být efektivní, nebo jedině ty mohou být efektivní, musíme se velice jasně zamýšlet nad sankcemi vůči Severní Koreji a proto musíme spolupracovat s Čínou, protože Čína je jediný stát, který nebo se kterým Korea Eh, udržuje vztahy. Děkuji. A nyní paní Elo Blair. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní vysoká představitelko ve výboru pro lidská práva, jsme se zabývali lidskými právy v Severní Koreji a velice jsme uvítali, že Evropská unie eh, si stanovila prioritu, pokud jde o lidská práva v Severní Koreji. A ještě teď bude zvláštní výbor, který se bude zabývat tím závažným porušováním lidských práv tam. Já bych chtěla eh, zvláště potrhnout, že eh, ty politické trestné tábory odhaduje se, že je tam asi 200 tisíc lidí. Existují doklady, že tyto eh, tábory se rozšiřují, máme k tomu satelitní obrázky a musíme vycházet z toho, že tam nejsou jenom dospělí, ale i děti a ty jsou vystaveni tvrdé práci. Evropská unie, eh, mm, s kýmkoliv eh, hovořím, eh, kdokoliv tam s nimi hovořím, musí zdůraznit, že toto je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Gracias, kolega. Tiene Děkuji a dalším eh, řečníkem je kolega Tanak. Děkuji. Eh, Severní Korea je nejvíce izolovaný a nejbrutálnější diktátorský režim na světě, eh, který navíc žije aktivní nukleárním zbrojením, nukleárními testy a teď je třeba, abychom z násobili své úsilí, aby Severní Korea se propojila mírově s Jižní Koreou a skončila s nukleárními zbraněmi. Já si myslím, že k tomu je zapotřebí, abychom připojili k našim, našemu úsilí Čínu. A rovněž je třeba, aby se demilitarizovala celá, celý korejský poloostrov a zároveň si musíme uvědomit, že, kor, že Rusko tyto věci vnímá velmi, velmi eh, obezřetně vzhledem k eh, americké přítomnosti v Německu a musíme se eh, také snažit možná jít cestou přechodné vlády. Předseda přerušuje řečníka. Děkuji, pane Tanoku a my teď budeme pokračovat v rozpravě k tomuto e, bodu a je tady e, teď na řadě příspěvek paní místopředsedkyně Evropské komise, paní Ashton. Děkuji. Myslím, že jsme v tomto úsilí všichni jednotní v našem e, hodnocení Severní Koreje. Je to brutální diktátorský režim, a jak jsem řekla, budeme spolupracovat s Japonskem a s Radou pro lidská právě, práva OSN v Ženevě. Budeme těsně sledovat, co se tam odhrává. A samozřejmě, že každý, kdo se seznámí se svědectvím e, severokorejských občanů e, a s tím, co prožívají, tak si uvědomí rozsah těchto hrůz. Já si myslím, že je potřeba podporovat eh, eh, mírové úsilí a podporovat také další pokračování potravinové pomoci. Souhlasím s názorem na Čínu i ve svém strategickém dialogu o těchto věcech hovořím delší dobu. Eh, je třeba si uvědomit, že Čína je eh, klíčová pro to, aby se Severní eh, Korea mohla otevřít. Čína může vyvíjet ten správný tlak na Severní Koreu. V mezičase musíme pokračovat s vyvíjením tlaku na naší straně a musíme také plnit své závazky a dbát na to, aby Severní Korea plnila své závazky a myslím, že je dobré, aby se e, Severní Korea znovu angažovala v mezinárodním společenství, ale musíme na ně tlačit. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Prosím. Tak už to funguje. E, pane předsedo. Pane předsedo, e, já jsem Eh, v, ohromen eh, tím, jakým způsobem sledujete čas a proto eh, se divím, že váš při, předřečník mě ohlásil, já jsem řekl, že se, že se hlásím o slovo, a, ale úplně se tady ztratila moje přihláška o slovo. Já to nechápu. Já bych byl rád, aby se opravdu dodržovala, eh, dodržoval jeden řád. Jestli chcete, můžete mít minutu a můžete vystoupit. I když už je to po vystoupení paní místo předsedkyně. Ano, skutečně, eh, jak jsme otočili stránku, tak eh, zmizelo vaše jméno, já se za to omlouvám, máte teď slovo. Já bych to, pane předsedo, chtěl udělat až k budoucímu tématu. Dobrá, e, zaznamenáme si to, že budete hovořit u dalšího bodu. Tím jsme uzavřeli rozpravu k tomuto tématu. Hlasovat e, se bude o usnesení zítra v 11 hodin 30 minut. Dalším bodem na programu je velice důležitý bod, e, obzvláště důležitý bod, protože spolu s paní vysokou představitelkou budeme hovořit o Sýrii